Musíme na hranicích nejenom kontrolovat, ale musíme také rozhodovat o tom, kdo k nám smí a kdo ne. Místo toho ovšem se tady objevila většina, která chce jednoduché řešení, to znamená více peněz a tím zakrýt zhoršování problému. Tady skutečně existuje nová krize a to opravdu Eh, není eh, nic, eh, o co by stáli naši občané. Musíme jejich vůli brát vážně a já tedy prosím, abychom tady vedli zásadní debatu. Děkuji. Minut. Dziękuję Barza. jednu minutu. Za prvé chci poblahopřát kolegyně Mecola za vynikající práci. Děkuji za vynikající spolupráci během posledních let. Děkuji panu komisaři za vynikající návrh. Všichni mm, tedy eh, spolehají na Evropu, Evropa, která nemá hranic. To řekl pan Václav Havel a vynikající úspěch evropské integrace je právě zrušení vnitřních hranic, což znamená na druhé straně mít silné externí hranice. Říkám to jasně. Tady nejde o to ale vybudovat eh, nějakou pevnost v Evropě. Ne. Jde o to provádět kontroly nad toky lidí mm, směrem do i ven. Takže jde o to provádět screening, kontroly bezpečnosti, zcela normálně, běžně u všech i těch, kteří sem přijíždějí pro mezinárodní ochranu. Ochrana hranic je zásadní, abychom i bojovali proti přílivu padělků, narkotik, zbraní, všeho, co nechceme zde v EU. Tato zpráva ta neznamená federalizování kompetencí. Ne, je to krok před, ale je to důležitý, a je to důležitý krok správným směrem. A pane předsedo, dovolte, já jsem tady působila deset let a to je jeden z posledních projevů na plénu po deseti letech. Chci poděkovat všem kolegům, všem, se kterými jsem spolupracovala a Eh, takže politika možná pomí, ale přátelství zůstává a doufejme, že nový parlament bude šanci nového začátku. Děkuji. To jste optimistka. To jste. Ale v vašem hm, případě doufám, že tak bude. Takže paní Forenca, minuta. Děkuji, pane předsedo. 300 eh, eh, 30 mrtvých jenom v roce 2018, to je počet mrtvých eh, ve středozemí. A tady, když my pokračujeme v těch diskuzích o posilování hranic a politiky vyhošťování, takže já si myslím, že my v Evropské unii musíme jít jinou cestou a to především cestou toho, že mm, ty libyské přístavy prohlásíme za nebezpečné. To jsme již deklarovali sice, ale některé členské státy pořád ještě eh, chtějí repatriovat do Libie, včetně Itálie. Měli bychom rozhodnout, pokud chceme aby si na nás pamatovali všichni, jako ty, kteří zvýšili počet mrtvých, anebo jako na ty, kteří snížili jejich počet. Proto nesmíme repatriovat lidi do Libie, protože tam jim hrozí mučení a mm, to, když budou takzvaně zachráněni libyskými strážemi, tak to budou vráceni do Libie a tam jim to hrozí. Takže zde je třeba přerušit tu dohodu s Libii. Evropa by měla být Evropou, která nebude mít zavřené mm, přístavy, tak jak to chce Salvini. Děkuji. Paní Valero, minuta. Genomsnitt 44 400. Mnohokrát eh, děkuji. Každý den eh, umírají lidé v Středomoří a eh, mnoho lidí je na útěku a několik milionů již uprchlo Trpíme samozřejmě také přírodními katastrofami, klimatickými změnami a to vše souvisí s tím, že mnoho lidí se dává na cestu. Eh, víte, že máme tady takzvané klimatické uprchlíky taky a máme také 600 milionů, kteří se budou k tomu připojovat této souvislosti. A to je jenom část těch uprchlíků, kteří v budoucnosti dorazí do Evropy. Bude to obtížná situace. Jsme tedy připraveni eh, nasadit eh, zdroje pro to, abychom se tomu postavili? Pokud ano, tak pak musíme svěřit mandát k ochraně hranic. Musíme vlastně zaplatit za to, že zde dochází k této masivní migraci a musíme se postavit také eh, k řešení těch takzvaných uprchlíků z chudoby. Pan děkuji pane předsedo. Kolegové, je to jasné, systém eh, eh, asilové systému, to je velké selhání. Po čtyřech letech, kdy sem eh, jezdí migranti, migranti, nedošlo k žádné reformě Dublinu a navíc nová vlna uprchlíků na našem pobřeží, bez toho aniž by se cokoliv změnilo, aniž bychom byli schopni změnit náš azylovou, naši azylovou politiky. A v podstatě eh, nový Frontex má být hlavním nástrojem. To, co máme, to je jediná možnost. Ale Evropa se snaží co externalizovat tento problém do jiných zemí, které, a dělá, které budou dělat za nás tu špinavou práci. A reforma Frontexu to je poslední eh, z těchto opatření, ale je to velice přijato urychleně v naději, že snad dostaneme něco, to, co, bude nás, co nám pomůže v kampani. Bez toho, aniž bychom udělali řádně reformu azylového systému, a mm, protože pořád je zde velký odpor vůči solidaritě. Některé státy o tom ani nechtějí slyšet. My jsme proti této reformě, protože eh, členské státy mají mít suverenitu a řídit vlastní hranice. Ale vlastně pokud dáme možnost komisi, aby prostřednictvím agentury a mm, aby e, v podstatě mm, e, dáme e, možnost tedy, aby členské státy opět zaváděly kontroly na vnitřních hranic, no tak potom asi ta agentura není adekvátní. Zde přece v Evropě podle smlouvy máme princip solidarity, který ovšem v praxi chybí. A pan Epidiajos, minutu. Srdečné díky, pane předsedo. Je pravdou, že bylo prokázáno, že Frontex byl zkušeností, která mm, nebyla plodná z hlediska č možnosti čelit eh, těmto tlakům. Unie měla mm, alokovat více prostředků na vytváření těchto nových eh, útvarů. Nyní padlo rozhodnutí ohledně 10 tisíc zaměstnanců. Eh, a to ve chvíli, kdy jsou tady úsporné, úsporná opatření a peníze daňových poplatníků jsou alokovány tomuto útvaru, který nebude k ničemu. A členské státy přitom potřebují tyto finanční zdroje. Evropská unie tady rozhoduje tak, že jde proti logice. Všichni eh, jsou zajedno v tom, že nejlepší ochrana by mohla být zajištěna, pokud by to byly členské státy, které by se o to postarali. To bylo ověřeno. Většina členských států uzavírá své hranice v tomto okamžiku tak, aby čelili nekontrolovanému přísunu eh, migrantů. Samozřejmě, že tento eh, problém zatěžuje hlavně Řecko. Řecko musí pochopit, že Řecko musí samo eh, chránit svoje hranice. Nikdo jiný to nemůže učinit. Děkuji mnohokrát. A na ní Pan Diaz de Meral, prosím, minuta a půl. Pane předsedo, pane komisaři, já chci poděkovat Robertě za vynikající práci, ale připomínám, že v těch relevantních nástrojích eh, v návrhu o azyli, tak pořád to jsou nástroje, které jsou zablokovány v radě. A proto chceme hlasovat o tomto nařízení, aby eh, větší kapacity měly naše jednotky, naše mm, agentury chránící hranice, abychom mohli garantovat integrované řízení migrace efektivním způsobem a garantovat vysokou míru bezpečnosti v Unii s tím, že zároveň budeme chránit volný pohyb osob. Vytvoření Eh, sílit 10 tisíc mužů na hranicích, a které budou mít i kompetence v návratech a které budou moci eh, spolupracovat se třetími státy, to je zásadní, abychom mohli kontinuálně solidně pomáhat zemím, které přijímají migranty, ale i těm zemí tranzitu a původu. Takže to mm, to je jeden eh, z eh, základních uhelných kamenů pro to, abychom garantovali náš společný prostor bezpečnosti, spravedlnosti práva v Unii. Je zásadní, aby Evropský parlament nadále pracoval a abychom my měli větší operativní i finanční možnosti, které tato agentura musí mít. Kromě toho je tady bezpečnost, jistota. Ta jistota je taková, že tato stráž bude eh, muset respektovat mezinárodní, humanitární a námořní právo a chartu základních práv EU. Děkuji. Um, Fajon, un minut. Uh, Tania Fajon, minutu. meja Evropské unie. Tudy... že potřebujeme lepší ochranu externí hranice Evropské unie. Ano, to je určitě základ pro to, aby mohla lépe fungovat šengenská oblast, abychom měli kontrolu nad imigrací. A já určitě budu hlasovat pro nová pravidla, pro silnější Frontex který nám umožní eh, vytvořit sílu v počtu 10 tisíc mužů. Členské země mají za úkol chránit své hranice a zároveň je třeba chránit lidská a občanská práva všech těch, kteří budou navraceni Frontexem do třetích zemí. A E, přitom spolupráce s těmito třetími zeměmi, například na západním Balkáně, by měla být ošetřena smluvně. Nové, nová pravidla pro e, vnější hranici určitě musí být e, ve spojení a souvislosti s pravidly pro hraniční hranice. Dámy a pánové, pokud bychom tady měli mít jednu agenturu, Eh, která si zaslouží eh, evropské prostředky, pak je to Frontex. Frontex nám tedy zajišťuje volný pohyb přes hranice uvnitř Unie. A já tady z tohoto důvodu vítám posílení mandátu Frontexu, protože jeho role je mimořádně důležitá. A my opravdu potřebujeme spolupracovat, aby se nám podařilo zachránit a zastavit přísun migrantů. My musíme zavřít dveře do našeho domu, protože přestěhovat se do Evropy to není právo, to je privilegium. A navíc eh, těmito kanály tak nám pronikají teroristé. Děkuji. Nyní pan Lutason na jednu minutu. Děkuji, tento mandát vstoupí eh, do historie tím, že musí se stydět za více než 18 tisíc mrtvých na moři a končíme nejhorším možným způsobem reformou nařízení Dublinu, asilového nařízení. To všechno bylo zablokováno a vlastně tím, že vytvoříme toto nové nařízení pro vytvoření Eh, vytvoření tedy tohoto sboru a na to uvolníme ti miliony euro, tak to je jasné porušení lidských práv a v podstatě nemají jasný mandát, jak vyhledávat osoby na moři. To jsme chtěli, když se vyjednávalo a to jsme několikrát opakovali. A nakonec vlády, které kriminalizují nevládní organizaci jako loď Open Arms, které nemohly vplout do barcelonského přístavu jenom kvůli, a mohli tam nakonec se dostat jenom kvůli humanitární pomoci, ale nemohli je dále zachraňovat, takže to je velká chyba eh, z, z naší strany. Je, příští mandát musí skoncovat s touto ostudou a změnit radikálně naše politiky. Děkuji. Dámna Gal. Un... Děkuji, paní Gal minutu a půl. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, eh, teoreticky Frontex přispívá k ochraně vnějších hranic, ale eh, především jsou to členské státy, které musí chránit tyto hranice. Frontex nemůže se vměšovat do svrchovanosti členských států a není možné také snižovat schopnost eh, členských států chránit svoje hranice. Důležité je zajistit spolupráci, ale zatím se nedaří dospět dohodě, která by eh, zajistila například spolupráci s Makedonií anebo s některými dalšími zeměmi, zvláště z hlediska readmise nebo navracení. Takže Frontex by tady měl také sehrávat určitou roli z hlediska navracení osob Naší snahou je posílit ochranu hranic. V každém případě v Maďarsku to eh, bylo cílem. Naší zemi jsme posílili ochranu eh, hranic naší země, aniž bychom potřebovali evropskou pomoc. Eh, a my jsme v podstatě nezískali tedy finanční podporu. Paní Guillaume, minutu. Bez pochyby bylo nutné posílit Frontex, protože společná ochrana musí být zpravována na evropské úrovni. Takže já podporuji tuto reformu Evropské pohraniční a pobřežní stráže, ale je nutné respektovat eh, práva hm, těchto osob. Chtěla bych vyjádřit dvě politování která souvisejí také s budoucností. Lituji, že se nám nepodařilo v podstatě prosadit aktivní mandát z hlediska vyhledávání a pomoci. Eh, takže nevládní organizace tady berou na sebe riziko, členské státy si přehazují eh, tuto odpovědnost. Eh, takže šest měsíců už nevládní organizace fungují a lidé dále překračují hranice a převaděči z toho těží. Ta eh, druhá reforma je vhodná, ale žádná reforma neproběhla na úrovni asilu. Víte, že členské státy blokují tuto situaci z hlediska asilu, i když ten návrh je na stole již eh, déle než dva roky. Paní Tomašič, minutu prosím. Je. Vážený pane předsedo, Frontex eh, musí chránit externí hranici Evropské unie. Nicméně eh, ten směr, kterým se má vyvíjet eh, Frontex je špatná. Místo toho, abychom měli specializované jednotky, které budou schopny rychle zasáhnout v případě krize, eh, vytváříme jakousi policejní sílu, která je vysoce byrokratizovaná. To je opravdu pochybné. Problém nelegální migrace se musí řešit u zdroje a Frontex Eh, se nyní bude tedy eh, účastnit eh, sice vracení migrantů, ale do třetích zemí, ale nikoli do těch zemí původu. Toto je politika, která zajišťuje to, že budeme neustále bojovat proti nelegální migranci a e, zločinné, e, zločinné činnosti přímo na našich hranicích. Potřebujeme dramatickou změnu, nikoli změny kosmetické. No, pan Rangel tady není, takže paní Kienge na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. S velkým smyslem pro odpovědnost eh, náš parlament eh, předložil nebo odsouhlasil návrhu reformy eh, nářízení o pobřežní mm, stráži. My jsme překonali vnitřní rozpory, vyjednávali jsme a dohodli jsme se na textu, který by mohl být ambicioznější, ale který určitě přispěje k tomu, že se skonsoliduje jeden ze čtyř pilířů, které Eh, a které identifikovala eh, komise eh, řízení externích hranic. Zde připomínám, že ve stejném pilíři také je třeba, aby Evropa zintenzivněla činnost vyhledávání a záchrany lidí na moři. Hranice efektivně se budou řídit, to je pravda, ale především se musí respektovat základní práva při tomto. A naše, naše podpora této reformy znamená, že se nám podařilo i ochránit základní práva a zachovat e, činnost záchrany lidí, což musí být priorita našeho společného asilového spisu systému. Já chci poděkovat panu Polosovi a chci zde mm, vystat poslední apel ohledně obnovení činnosti operace o Sofie, protože je třeba provádět operace záchrany. Děkuji. господин председател. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, já si to pamatuju jasně před pěti lety, když jsem získal mandát v Evropském parlamentu, tak v té době e, myšlenka vytvoření pohraniční stráže e, byla pouze nejasná. Očekávali jsme, že se to bude realizovat někdy do roku 2030, ale ne dříve. Ale bylo to naivní, protože více než milion migrantů a uprchlíků překročilo naši hranici brzy na to. A my jsme nebyli připraveni zvládnout tento fenomén v takovémto rozsahu. Čili vyslala otázka, co dělat pro to, abychom byli schopni chránit své hranice v kritických situacích. My jsme eh, pochopili, že Schengen může existovat pouze za silnou, silnou externí hranicí. Pochopili jsme, že potřebujeme posílit bezpečnost na externí hranici. A dnes, po čtyřech letech, hovoříme tedy o té eh, pohraniční agentuře, která bude mít 10 tisíc pracovníků, dostane nové pravomoci. Já se domnívám, že právě tato nová agentura je skutečným projevem solidarity eh, mezi členskými zeměmi na okraji a uvnitř Unie. Tak eh, Catch the Eye. Uh, máme zde deset přihlášení do debaty. Já bych eh, eh, velice rád dal slovo všem deseti, ale prosím, dodržujte tu jednu minutu, poněvadž v 17 hodin budeme muset hlasovat a mezi tím musíme zvládnout ještě jednu debatu. Takže prosím, dodržujte tu jednu minutu. Pani Šojdrová. za udělení slova. Kolegyně a kolegové, je potřeba připomenout, že vlastně tento návrh reaguje na

a budeme schopni snad zajistit volný pohyb v rámci Schengenu. Vítám vytvoření eh, tohoto sboru 10 tisíc osob mužů a to je v reakci na nebezpečnou situaci na externí hranici. Myslím si, že eh, stálo za to eh, že jsme eh, že se snažíme tedy přehodnotit celý ten postup udělování asilu. To je důležité nejenom pro Schengen a jsem rád, že i při kontrole vnějších hranic budeme mít eh, my podporu eh, celé Evropské unie, paní Stevens. Pane předsedo, kolegové, my jsme vždy podporovali Frontex. Poprvé to bylo v roce 2016, když Frontex byl pověřen eh, úkolem eh, více se zapojit do navracení odmítnutých žadatelů o azyl. Dnes podporujeme Frontex znovu, protože toto je krok správným směrem. Frontex bude sehrávat velice důležitou roli při naplňování migračních politik. A to může fungovat pouze za silnou vnější hranicí, což zajistí Frontex. To, že bude mít více zdrojů a více pracovníků, eh, posílí také jeho schopnost plnit svou eh, úlohu. Eh, Frontex může navracet lidi a to nejenom do našich sousedních zemí, ale třeba eh, lidi z Maroka, ale bohužel už není možné vracet je dále například do Nigeru. To je škoda. Pane Terič, já bych na začátku vyjádřil politování, že tak eh, důležité téma, kdy jde o tisíce životů a miliony eura, tak eh, kolegové Mm, o, o, v podstatě mm, tady e, nekladou otázky, nezajímá je to. A takže tady jde o otázku e, právního státu. Přece tady jsou to lidé, kteří nelegálně chtějí jít na půdu Evropské unie, tak musíme pevně jim říci, no, my se omlouváme, musíte jít zpátky. Na druhé straně však musí existovat e, jasná legální cesta pro ty, kteří potřebují azyl, protože všechny civilizované národy akceptují azylové právo. Takže právní stát, to je řešení. A já si kladu otázku, zda těch 11 milionů euro a zde eh, extra prostředky jsou nezbytné jenom proto, tady by stačilo, kdybych jenom aplikovali právo. Děkuji a nyní má slovo pan Bogovič. Eh, veselíme, da je... Děkuji vám. Já velice rád eh, vidím, že Evropský parlament eh, dosáhl dohody ohledně ochrany vnější hranice, což nám zajistí mír, prosperitu a stabilitu v Evropě a samozřejmě také fungování šengenského systému. Bohužel eh, v roce 2015 jsme to nebyli schopni jak si, si to promyslet, ale teď už je jasné, že migraci je třeba zastavit. A musí následovat další kroky. E, to znamená, že Frontex by měl mít možnost navracet uprchlíky ze třetích zemí do třetích zemí. E, musím říct, že jsem se dostal do parlamentu, když byla vlna uprchlíků na vrcholu a po poklesu nyní vidíme, že opět počty narůstají. López Aguilar. Ano, pane předsedo, pane komisaři, já jsem španělský socialista pro evropský. Já uznávám a respektuji cíle eh, společného prostoru spravedlnosti, práva, bezpečnosti a integrované řízení externích hranic hm, a agentura pro pobřežní po, po stráž, 10 tisíc mužů a financování, které někdy se zdá být přehnané, ale my jako socialisté, my jsme se snažili při, vylepšit to, předlatkali jsme pozměňovací návrhy, především pokud jde o návraty osob, pokud jde o základní práva a respektování základních charakteristických práv a mezinárodního práva. Ale zde na konci legislativy v podstatě. To je škoda, že zde je určitá nerovnováha, že zde neexistuje solidarita se jižní hranicí v EU. Španělsko nyní tedy mm, je vlastně mm, tím poškozováno. A zde se zablokovala dublinská reforma, to je škoda. A mm, dokonce to i vysí zde v Evropském parlamentu. Děkuji, pan Marias. Vážený pane předsedo, opětovně eh, bych eh, vám eh, chtěl předat ten pocit úzkosti a strachu obyvatel na pobřeží Egejského moře. Je tam celá řada uprchlíků a ilegálních migrantů. Nedávno na ostrově Samos došlo k reakci ze strany místní populace, kteří zdůrazňovali, že Frontex musí mít eh, lepší kapacitu, Frontex musí pracovat eh, seriózně a chránit hranice. Nejenom námořní hranice, protože vidíme, že čím dál více eh, těchto toků se objevuje také v rámci pozemních cest. Takže je naprosto nezbytné zlepšit práci Frontexu. Frontexu je nutné také zajistit řecko-albánskou hranici. Tady jsou eh, ilegální vstupy osob, které také kradou v těchto oblastech. Já jsem chtěl také se připojit do debaty, která velmi vítá přijetí nebo navržení tohoto nařízení. jsem přesvědčený že ta reakce dát jasná pravidla pro evropskou pohraniční a pobřežní stráž jsou nutná. Eh, osobně bych byl pro to aby

Eh, přímo v Kale a v Paříži eh, na místě, v terénu naučit, eh, o čem to je tato migrace, toto uprchlictví a tak dále. Máme zde tragické situace, kdy lidé se vydávají do nebezpečí života, utopení v mořích na to, aby mohli začít nový život zde u nás. Já teda jsem ráda, že se nám podařilo eh, toto částečně vyřešit a že tedy Frontex bude také vyhledávat a chránit a zachraňovat eh, uprchlíky v nouzi. To je dobře. Nicméně, eh, pokud se týče řízení hranic a ochrany hranic, to je všecko dobře, ale je třeba se zabývat také problémy v místech, odkud tato migrace pochází. Měli bychom právě tam na místě chránit ty, kteří jsou nezro, ne, nejzranitelnější. Děkuji. Uh, Kolegové, já chci poděkovat uh, zpravodajce to skutečně velice úspěšné, protože nám ukazuje, že lze eh, ochránit soudržnou Evropu pouze, když bude mít funkční ochranu vnějších hranic. Velice důležité je to, když se podíváte třeba na Chorvatsko, to má nejdelší externí hranici v EU a mm, naše národní síly eh, se velice snaží zachovat bezpečnost v EU a to my jsme a, a modernizovali naše vybavení, i mm, posílili jsme tyto síly a tato agentura proto pro nás znamená podstatnou pomoc především těmto zemím, které mají eh, kriticky významné eh, hranice je třeba, abychom více i spolupracovali se třetími zeměmi, jim pod, poskytovali operativní a technickou podporu, pokud jde o efektivní řízení migrační politiky, v čem mohou přispívat. Děkuji. Commissioner, your turn. Thank you, Mr. President. Well, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. Eh, kolegové, já bych chtěl vyjádřit své poděkování za tuto velmi významnou debatu a za podporu. Nové nařízení Evropské unie o ochraně hranic, eh, jak jsem řekl úvodem, vlastně mění pravidla hry a mění úroveň efektivnosti. Efektivnosti v tom, jak Evropská unie bude do budoucna schopna chránit eh, vnější hranice a zvládat migrační toky. Musíme být připraveni na leda, co sponěvač nevíme, jak bude vypadat budoucnost. Toto nařízení je velký krok vpřed a my zde v této místnosti všichni můžeme být hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Je to součást našeho společného dědictví. Agentura Frontex a členské země tedy mají nyní nástroje, budou mít nástroje eh, pro lepší ochranu hranic. A já silně doufám, že podpoříte eh, výsledek tohoto vyjednávání během dnešního hlasování. Musíme ukázat občanům, že Evropské unii na nich záleží, že pro ně pracuje a že je možné eh, Evropské unii důvěřovat. Já se s vámi zatím tedy neloučím, poněvadž budeme eh, ještě absolvovat jednu společnou debatu a to bude ta poslední. Děkuji a nyní paní Mecola. Děkuji, děkuji všem a každému kolegovi a kolegyni, kteří se zúčastnili této debaty o zákoně, který bude tak hlubokým způsobem měnit způsob, jak střežíme naši vnější hranici. Já věřím, že musíme udržet otevřené hranice uvnitř Evropské unie, aby se evropští občané mohli přesně, svobodně pohybovat. Ale to je možné pouze tehdy, když budeme mít bezpečnou a zabezpečenou vnější hranici. A o to právě usilujeme tímto zákonem o našich pohraničních, pohraniční a námořní stráži. Rozhodli jsme, že agentura dostane lidské zdroje, finanční zdroje, technické zdroje a také chceme zajistit, aby fungovala v rámci respektování eh, lidských práv. Chceme tedy podpořit rovněž spolupráci s třetími zeměmi a e, současně s tím tedy e, schvalujeme deklaraci, tak aby komise mohla pružně, eventuálně v případě potřeby také posílit tuto agenturu personálně ještě více. Já tedy doufám, že se nám respektive doufali jsme, že se nám podaří tento zákon schválit ještě před koncem našeho mandátu a to se také podařilo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, všem pracovníkům v radě a v komisi, stínovým zpravodajům zde v parlamentu za dobrou vůli eh, k uzavření tohoto legislativního úkolu. Eh, dosáhli jsme pozitivní změny a učinili jsme Evropu lepší. Děkuji. Děkuji vám, tím tedy uzavíráme debatu k tomuto bodu a hlasovat budeme ještě dnes. A nyní přecházíme k dalšímu bodu a to je zpráva pana Lopeze Aguilara o výzovém kodexu. Pan zpravodaj má slovo. Pane komisaři Avramopoulisi, vy víte, že to byla velká čest eh, po léta spolupracovat na eh, této normě, na tomto evropském nařízení vizového kodexu. V podstatě mm, zde eh, o tom budeme debatovat a hlasovat již definitivně. My jsme tímto splnili eh, léta tvrdé práce a jako obvykle v tomto parlamentu chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří velice efektivně a loajálně spolupracovali eh, eh, na tomto evropském předpisu. A děkuji i vám, pane komisaři, eh, za to, že jste se tomu tak pečlivě a angažovaně věnoval ve, zde. My jsme, jsme organizovali různá slyšení, semináře, my jsme si vyslechli různé stakeholdery, tedy zainteresované strany a subjekty, které zajímá tato legislativa, jejímž hlavním cílem je e, vytvořit ten evropský prostor bezpečnosti, práva a spravedlnosti. Před chvíli jsme o tom mluvili, když jsme hovořili o externích hranicích, protože to se toho dotýká. Toto je třeba zajistit e, pohyb osob v EU, ale zároveň je třeba mít legislativní nástroje nezbytné pro harmonizaci podmínek povolování vstupu na půdu EU. Vstup také pro účely zákonné, tedy legitimní, to, čemu říkáme eh, cestovatelé do, v dobré víře, bona fide, eh, tedy ti, kteří eh, v podstatě se stráví třeba těch maximálně 90 dní z důvodu cestovního ruchu, obchodu, biznesu, umělecké činnosti, sportovní činnosti, výzkumu vědy a tak dále. Takže to všechno se plánuje v tomto evropském nařízení o vizovém kodexu. Je to velice detailní práce. My jsme předložili nejrůznější pozměňovací návrhy, vyslechli, vyslechli jsme si všechny náměty a Máme zde rozumnou rovnováhu, abychom zajistili stejné podmínky pro povolování vstupu na území EU e, to znamená e, stejné poplatky, tedy cenu za získání tohoto povolení. Eh, eh, vyřešili jsme otázku formulářů, žádostí, tedy jaké doklady je třeba předkládat a samozřejmě i já eh, jsem, my jsme se i snažili sledovat cíl, to znamená, aby to bylo snažší vstoupit na území EU, tedy pro ty, kteří cestují v dobré víře. A je to nezbytné především si uvědomit, já jsem ze země, kam, kde přijímáme miliony a miliony turistů ročně. Já jsem z Kanárských ostrovů, tedy ultraperiferního eh, území, kde přijmeme 10 milionů turistů každý rok, takže proto je třeba i usnadnit jim vstup a přístup do šengenského prostoru. Některé pozměňovací návrhy, které jsme vyvážili, v tom definitivním návrhu, ty se právě týkají ceny poplatku 60 eh, až 80 euro, aby to bylo eh, s tím, že to bude nižší pro osoby nezletilé a výjimky pro studenty, vědce, umělce a tak dále, sportovce. Takže my jsme vytvořili i jaksi eh, i my jsme chtěli, aby i po 15 měsících eh, po vstupu účinnosti, aby došlo k revizi této normy. My jsme i tam eh, velice, myslím, správně vyváželi i ty různé zájmy a lhůty pro získání víz, aby to bylo snažší i levnější koupit si Eh, předem třeba letenku, tak to je potom snažší, je to levnější pro ty, eh, kteří chtějí se dostat do Evropy, takže i by měli mít možnost získat eh, brzy výzum. Jde o to i vyřešit hm, otázku bezpečnosti. My jsme si všimli, že ti, kteří cestují bona fide, tak často to směšujeme tyto osoby s neregulární nezákonnou migrací nebo s teroristy. To se toho přece vůbec netýká. A nakonec, vzhledem k tomu pokusu eh, zde zavést eh, mechanické závazky, jako je povinný návrat eh, migrantů, tak my jsme se snažili tady vytvořit takovou kategorii těch pozitivních pobídek pro ty země, které spolupracují, tak aby my, aby tento předpis byl co nejpozitivněji vnímán členskými státy. Děkuji, pane komisaře. Thank you, Mr. President máte slovo. Well, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já vítám dohodu eh, na tomto důležitém tématu. A ještě jednou bych chtěl tady poblahopřát a pochválit pana eh, López Aquiliara, který byl spravodajem a zároveň také stínové zpravodaje. Cestovní ruch a eh, Cestování to sehrává, jak víme, velice důležitou roli v naší ekonomice. Pochází z něho zhruba 10 našeho HDP. Zdlouhavé a složité postupy získávání víz mohou turisty odrazovat. A tím přicházíme o investice, o útraty návštěvníků a samozřejmě to není dobré pro naši ekonomiku. Dohodnuté změny usnadní milionům dalších lidí získat víza do Evropské unie eh, za obchodem, za účelem rekreace, vzdělávání a tak dále. To ovšem neznamená otevření hranic nebo laxní bezpečnostní pravidla. Ta nová pravidla naopak posílí naše bezpečnostní standardy a budeme snáze eh, identifikovat ty, kteří představují nebezpečí nebo nemají právo vstoupit na území EU. Nová víza nám umožní eh, lépe uplatňovat naši vízovou politiku ve, při spolupráci se třetími zeměmi, zejména v souvislosti s nelegální migrací. Eh, nová pravidla jsou flexibilní pro cestující do šegenského prostoru. Proč? Eh, podle současných pravidel eh, může si člověk zažádat o výzum nejdříve tři měsíce před plánovaným příjezdem. Podle nových pravidel to bude šest měsíců. Také bude zajištěno rovné zacházení. Eh, častí návštěvníci, kteří mají dobrou historii, eh, budou moci dostat eh, opakovaná víza, tedy víza pro vícenásobný vstup a ta budou platit od jednoho roku až do pěti let. Současně s tím, pokud cestovatelé chtějí přestoupit eh, hranice, pak eh, se bude velice pečlivě kontrolovat to, jak si počínali v minulosti. Eh, rovněž se navrhuje, aby výzum stál ne 60, ale 80 eur, proto abychom měli více zdrojů na zabezpečení bezpečnosti. To umožní členským zemím Eh, podporovat svá konzulární místa. To také zajistí silnější bezpečnosti kontroly a také upgrade příslušných softwarů, eh, které pak nebudou tedy překážkou pro vydávání víz. Aby to tedy shrnul, nový vízový kodex Evropské unie eh, upraví pravidla tak, aby se vyšlo vstříc bezpečnostním obavám, a také chceme využít eh, nové technické možnosti. Já doufám, že podpoříte dosažený kompromis a těším se na eh, debatu. Ale ještě na závěr své úvodní řeči bych chtěl eh, přejít do své mateřštiny. Vážení přátelé, toto je Eh, poslední zasedání, eh, kterého se spolu účastníme. Já tady zůstávám eh, komisařem až do října, ale někteří z vás se sem po volbách už nevrátí. Proto bych vám chtěl srdečně poděkovat za onho 4,5 roku, který, které jsme strávili intenzivní prací v duchu solidarity v tomto demokratickém prostoru, kde zaznělo mnoho různých názorů, ale kde jsme nakonec úspěšně nalézali odpovědi na řadu eh, výzev a požadavků, jako je třeba také bezpečnost a migrace. Bez vaší podpory bychom nedosáhli ničeho. A eh, pokud eh, mohu dnes říct, že tady po sobě něco zanechávám, je to díky právě spolupráci s vámi. Za to bych vám chtěl všem poděkovat a e, ti, kteří se e, dostanou do příštího parlamentu, tak těm přeji, aby se, se stejnou vášní, se stejným odhodláním pouštěli do práce také v těch následujících pěti letech. E, děláte věci, které jsou užitečné a dobré pro vaši vlast a pro celou Evropu. Také bych chtěl poděkovat všem těm, kteří jsou tady také s námi, až na ně není vidět. Chci poděkovat tlumočníkům, kteří, eh, kterým občas tedy život stěžujeme, ale já se pokusím nyní hovořit eh, pomalu a výrazně. A chci také poděkovat všem těm, kteří slouží zde v sále a zajišťují eh, technické a organizační úkoly. Chci poděkovat také fotografům, kteří svou inspiraci a talent eh, dávají do služeb zobrazování eh, eh, toho, co tady po sobě taky zanecháme. Já tedy všem těm, všem vám srdečně děkuji a domnívám se, že až se budeme moci rozejít, budeme mít na co vzpomínat, tedy na to, že jsme tady byli, a že jsme udělali něco pro tento skvělý společný prostor, který se nazývá Evropa. Máme své společné hodnoty a tento prostor, tento parlament je něco, na co můžeme být skutečně hrdí, eh, poněvadž je to něco, co reprezentuje naši demokracii a hodnoty, na níž stojí Evropa. Operation. And... Děkuji i vám, pane komisaři, za spolupráci a skutečně my jsme jaksi takový tvůrčí spolek, takže děkuji a děkuji i, že kolegové si cení vaší práce. Nyní paní Demonte, minutu. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat především panu komisaři za slova a já chci poděkovat vám a všem vašim spolupracovníkům, celému týmu. Pokud jde o předmět dnešní diskuze, takže já jsem spokojená, když vidím vývoj na tomto Eh, kodexu, na rekodifikaci tohoto kodexu, který má usnadit mobilitu, například možnost předložit žádost 6 měsíců před plánovaným pobytem. Je zde možnost snížených cen pro mladé, eh, potom několika let, něko, vícenásobné pardon, výzum pro eh, ty časté cestovatele a výjimky pro nebo specifický režim pro sportovce, umělce, takže je to příležitost, jak Eh, zmodernizovat eh, starou normu tak, aby ti legitimní mohli co nejdéle zůstat v Schengenu a mm, bez toho, aniž by samozřejmě překročili ty legální limity, které stanoví členské státy. Parlament ukázal dvakrát, že podporuje tyto delší pobyty eh, zde aktuálních 90 dní, tedy v podstatě to bylo koncipováno v době, kdy Schengen ještě byl malým Děkuji, pan Becker, dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, po několika letech dnes budeme hlasovat ohledně nového vízového kodexu. Jako jednatel EPP musím poděkovat zpravodajům, stínovým zpravodajům a ostatním kolegům. Chci jim vysloveně poděkovat, protože výsledek je dobrý. Také výslovně bych chtěl poděkovat komisi, neboť komise našla nové návrhy a předložila tyto možnosti. Eh, jde o to, eh, že bych chtěl poděkovat i radě za konstruktivní dialog. My jsme zajistili, že Evropská unie v budoucnosti bude moci eh, podporovat vztahy s třetími státy a to povede samozřejmě k zlepšení obchodních poměrů, dále sportování a kulturního života. My jsme mohli tedy realizovat jeden z cílů EPP. A nakonec levice i zelení kolegové vzdali svůj odpor a v podstatě se s námi dohodli. To znamená, že se to musí propojit samozřejmě s navracením do třetích států. Pokud třetí státy nebudou spolupracovat, a nebudou tedy zajišťovat eh, požadavky z hlediska vízu, pak se musíme k tomu postavit a víza budou tedy udělována jedině, pokud bude zajištěná readmise. Bohužel tento princip byl předložen také k hlasování a z hlediska ochrany vnějších hranic tento princip nebyl zajištěn. Já bych chtěl výslovně poděkovat za posílení Frontexu z hlediska lidského vybavení a prostředků, protože to umožní efektivní ochranu těchto hranic. Ale lituji, že Frontex z hlediska navracení nemůže pomáhat členským státům. Kromě toho je mimořádně e, politování hodně, že Frontex nedovoluje užší spolupráci s členskými státy. No i Tania, two minutes. předsedující. predsedujoči. jsem, Děkuji, pane předsedo. Já eh, veli, jsem velice spokojená, když vidím, že po dvouletém vyjednávání a s druhým návrhem komise se konečně povedlo sestavit nová pravidla pro eh, udělování víz. Cestující ze třetích zemí to budou mít snažší a navíc orgány členských států stále si podrží eh, svou klíčovou úlohu. Evropská politika udělování víz je klíčová pro eh, utužování kontaktu mezi lidmi a rovněž vytváření imidže otevřené a bezpečné Evropy. Já to popíšu eh, z pohledu občanů západního Balkánu. Tam ještě nedošlo k absolutnímu zrušení, ale postupně se snaží eh, ta víza, mm, ta politika uvolňovat a to přispívá k potírání zločinnosti a lidé už nemusí stát sáhodlouhé fronty před konzuláty. Často mývali zejména mladí pocit, že jim Evropa příliš vzdálena. Eh, zachovejme tedy účinné, funkční Mm, systémy, které usnadní těm, kteří chtějí upřímně a v dobré vůli cestovat, aby tak mohli činit. Bude rovněž snažší si rychleji výzum získat, lhůta eh, bude eh, příslušným způsobem prodloužena, budou zvláštní pravidla pro Mm, sportovce, kulturní činitele, pro děti bude víza zdarma. Je tam ale právě něco, čeho lituji. Nepodařilo se eh, prosadit humanitární víza. Já jsem přitom přesvědčena, že právě to by vedlo eh, k snižování eh, pašovaných osob a migračních tras. Potřebujeme mít legální způsob chránit občany. Minuta a půl. Paní Stevens, na jednu minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Záměrem této reformy vízového kodisku eh, je naprosto zásadní pro ekonomiku a pro turistický ruch. Nicméně eh, Celý proces byl dlouhé roky zablokovaný. Bylo zapotřebí vydávat humanitární víza pro uprchlíky prostřednictvím konzulátů po celém světě. Jsou tu pro- problémy s tlumočením? Vertaling? Tlumočení nefunguje, ptá se řečnice. eindelijk van de baan is kunnen we op de valreep nog stemmen over dit voorstel. concreet kunnen aanvragen. Dobře, takže poté, co se překoná tato bariéra, můžeme návrh odhlasovat, konkrétně ty pohovory přes internet. A nyní je tu možnost tedy cestování do šengenského prostoru. Náklady budou nižší a některé dokumenty a důkazy již nebudou zapotřebí. Stejně tak lidé, pokud budou řádným způsobem užívat svá víza, mohou dostávat i dlouhodobá víza. A zřejmě Evropská unie bude moci využívat takováto opatření jakožto důležité kritérium pro rozhodování. Pokud se podíváme na nelegální migraci, mnozí občané zřejmě přijdou o víza nebo budou déle čekat, nebo budou více platit za získání víza pokud členské státy nebudou chtít spolupracovat právě v té oblasti identifikace. A stejně tak Evropská unie na externích hranicích nebude udělovat víza těm, kteří hodlají mm, zde strávit jenom krátký pobyt. Vážení kolegové, toto je můj poslední projev v Evropském parlamentu a přeji vám mnoho úspěchu a děkuji všem za skvělou spolupráci. Děkuji. Pan Depre. Pane předsedo, pane komisaři, 60 milion, téměř 60 milionů je osob, které navštíví země Evropské unie každý rok zahraničí. Pocházejí ze zemí, jako jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie a nemají povinnost víz, a nebo jsou to příslušníci 105 zemí, zejména z Afriky, Azie a Jižní Ameriky kteří potřebují výzum pro to, aby mohli vstoupit do šengenského prostoru. Reforma vízového kodexu, kterou vám, že schválíme, má za hlavní cíl usnadnit turistické a obchodní cesty pro bezúhonné občany třetích zemí a bez toho, aby se zvyšovalo riziko pro vnitřní bezpečnost anebo pro nekontrolovanou migraci. S radou jsme uzavřeli dohodu, která je to dobrá dohoda, bude možné získat výzum do 14 eh, dnů na 6 měsíců. Eh, může to být několikaré výzum až po dobu 6 let na základě až eh, na základě společných pravidel. Náklady na získání výzum se už více než 10 let nezvýšily. Teď se zvýší z 60 na 80